působím v rámci vyjednávání s Mali a vůbec na programu pro oblast Sahelu. Rád bych eh, přednesl velmi obecně informaci o mé práci a také o situaci v daném regionu. Nejprve jak se dá popsat ta situace? Tady, eh, když se na oblast podíváme, si musíme uvědomit, že vlastně je velice blízko k Evropě. A všechny složky dané situace mají i přímý dopad na Evropu přes severní Afriku, ať už mluvíme o migraci, terorismu, prostě jsou tady pak nejrůznější problémy. A ta zóna je obrovská oblast. Mohli bychom ji klidně nazvat strategickou oblastí. Je to vlastně širší oblast. Můžeme, když se podíváme na Evropu, Severní Afriku a Sahel, ono to všechno nějak patří dohromady. Evropská unie definovala svoji strategii pro e, e, Sahel jenom vůči pěti státům. Ale víme, že Sahel jako takový zahrnuje více zemí, že můžeme jmenovat mnohé severoafrické, západoafrické státy. A to všechno je ve velmi úzké vazbě i k evropskému kontinentu. Hlavní skutečnost je, že zkrátka je to velká oblast a je bezprostředně jakoby napojena na evropský kontinent. Nevím, zda se dá opravdu říci, že jsme dosáhli významného pokroku v posledních letech. Ta evropská strategie běží už čtyři roky, zapojilo se do toho mnoho států a je tady zájem Evropsk- mezinárodního společenství o oblast jako takovou. Tak tedy o jakém pokroku se dá mluvit? Co se týče vojenské oblasti s francouzskou pomocí došlo především k intervenci do Mali, tím to začalo, pak se to rozšířilo i do dalších zemí, konkrétně Nigeru. Niger v mnoha směrech je přímo v centru dění a tam máme co dělat. Teď ti zase se potýkají s Boko Haramem Došlo nejprve k vojenské stabilizaci díky eh, eh, vnější intervenci, vojenské intervenci. Eh, pak se to rozšířilo prostřednictvím jednotek Spojených národů, které, jeli, které byly rozmístěny v Mali. G5, jak se tomu teď říká, na tom velice intenzivně pracuje. Snaží se zvyšovat regionální spolupráci. Protože musíme si uvědomit, že je to hlavně situace, která se týká tohoto regionu, regionální situace a že je to eh, způsobeno tím, že tyto země jsou mezi sebou propojeny různými kanály. Dalším pozitivním vývojem je také úsilí vyjednávat ve prospěch, ve prospěch eh, stabilizace situace v Mali. Eh, bylo možné také, aby se v Mali konaly volby. A nedávno postupně se dospělo k dohodě, dospívalo a držíme si palce, aby Nakonec je podepsali všechny eh, zainteresované strany. Mělo by k tomu dojít příští sobotu v Bamaku. Já také už musím zmiňovat eh, situace, které, eh, sit, úsilí, které se vynaložilo na to, aby se postupně stabilizovala situace v zemích, například v Mali po převratu a také například Burkina Faso byla velice ob, sit, ob, obtížná situace loni, ale teď se tam situace se poměrně úspěšně stabilizuje. Čili tady se zdá, že věci jdou správným směrem, za předpokladu ovšem, že mezinárodní společenství to bude i nadále podporovat. Je ovšem také jasné, že situace přímo v tomto regionu nadále představuje velký problém. A naopak narůstají rizika. Pomysleme, pomysleme na Boko Haram a situaci v Líbii. Také situace v Mali je velice křehká teroristické skupinky byly sice oslabeny někde, ale zase jiné nebyly. Určitě jste všichni slyšeli o útoku, ke kterému došlo dnes ráno v Čadu. Boko Haram, jak vidíme, rozšiřuje svou zónu vlivu také na jihu Máli. Došlo k dalším událostem před pár dny. To znamená to, že bezpečnostní situace je stále napětější a všechny Evrop, mezinárodní snahy nebyly dostatečné na to, aby se eh, základné, ze základu situace změnila, což je eh, slabá demokracie, demografická situace, slabý stát a tak dále. To všechno jsou problémy, které to celé pořád zhoršují. A dělá se teď hodně proto, aby se situace stabilizovala a jistý úspěch jsme v tomto směru zaznamenali. Ale prostě jsou tady nesmírně důležité a obrovité problémy, z nich to všechno eh, vy, vyrůstá. OSN dělá hodně, EU dělá hodně, ale pořád je tady spousta obrovských výzev. Já zmiňuji tady jenom některé z nich. Myslím si, že eh, nápadné rysy sahelského regionu spočívají v tom, že i mezinárodní společenství navyšuje svoji podporu. Pokud jde o statistické údaje o pomoci na rozvoj, pak eh, asi 4 miliardy euro představují roční pomoc. Hodně z těchto peněz jde do Mali, ale je to také multilaterální úsilí. A mnoho různých mezinárodních aktérů poskytuje pomoc těchto těmto státům. Dělá to Evropská unie, jednotlivé státy. Ty, na ty připadá na Evropskou unii asi 40 poskytované pomoci. Evropská unie se zapojuje více právě od té doby, kdy vypukla krize v Mali před pár lety, ale už předtím se docela hodně dělalo. Už existovala strategie pro Sahel, která se snažila přihlížet k různým charakteristickým aspektům této krize. Musíme se také dívat, jak to všechno souvisí s rozvojem, protože to je něco, čím se Evropská unie aktivně zabývá už mnoho let, ale také s bezpečností. Čili oba tyto aspekty je třeba mít eh, eh, zároveň na mysli. Čili za tou krizí jsou právě problémy rozvoje a bezpečnosti a právě tady se musíme věcem postavit. Eh, konala se bruselská konference o Mali kde se nám podařilo získat asi 2,5 miliard euro. Bylo to, myslím, před dvěma lety. CFDP, CFDP operace v Nigeru a Mali byla důležitá. Evropská unie se tady také hodně zapojila prostřednictvím mnoha členských států. A myslím, že mnohé státy mají na tomto regionu zájem, včetně těch, které nemají obvykle přímé styky se subsaharskou Afrikou. Prostřednictvím mise Evropské unie e, jsme se hodně angažovali a často mě členské státy také zvou, abych eh, s nimi o tom hovořil. To jsou ty členské státy, které běžně nejsou partnery subsaharské Afriky těchto států, ale rádi by věděli více o tom, co se tam děje a o co jde. Prostřednictvím eh, Evropského rozvojového fondu pro rozvoj také eh, se poskytuje pomoc. 3,5 miliard euro bylo získáno na příští tři roky. A Evropská unie má rovněž svůj regionální akční plán. E, a výborné je, že ten vlastně definuje čtyři priority, aby se soustředilo úsilí na konkrétní priority. Mládež, migrace, přeshraniční oblasti a radikalizace. To tedy jsou čtyři hlavní problémy, kde Evropská unie může představovat významnou přidanou hodnotu vzhledem k situaci v této oblasti. Samozřejmě, že je tady řada velikých problémů dosud neřešených. Konkrétně i struktura toho regionu. Zkrátka máme co dělat s čist, vyloženě s regionální krizí. Pokud je o Alžírsko, i o to představuje možná jeden z klíčů. Ti prokázali ochotu angažovat se, zejména v reakci na krizi Mále. Myslím si, že teď si Alžírsko naprosto uvědomuje, dobře si uvědomuje, co představuje tato regionální krize. A stává se teď velice významným aktérem, který může pomoci vnést jakousi strukturu do toho regionálního úsilí. Pak je tady další velký problém a to je efektivita mezinárodní pomoci. Jak už říkám, je to trošku paradoxní situace, protože na jedné straně do tohoto regionu proudí hodně mezinárodní pomoci, ale na druhé straně, má-li být efektivnější, je třeba se zaměřit na priority eh, vysoký představitel Spojených národů eh, pro Sahel eh, před několik, Romanu Prody před několika lety vydal zprávu, ve které uvedl, že je třeba mít konkrétní strategii pro tento region. Eh, neznamená to čistě nebo nutně prostředky z Evropské unie, ale Hlavně potřebujeme globální úsilí, aby se lépe strukturovala ta pomoc, která už existuje. Také je tady určitý výzkumný program pro region Sahelu. Musíme si pořádně ujasnit, jak věci vypadají na, na, na místě, máme-li na to správně reagovat. A pak velkou, pro, velkým problémem pochopitelně je hospodářský růst, který by vytvořil pracovní příležitosti, umožnil podnikání. A to je samozřejmě spojeno i s těmi problémy mladých lidí a, a migrace. Roste um, počet obyvatelstva, je hodně mladých lidí a miliony mladých lidí každým rokem se dostávají na trh eh, zaměstnanosti, ale eh, pracovní trh, ale v mnoha směrech prostě práci nenacházejí. A to je situace, která způsobuje mnoho dalších problémů, že potom mladí lidé často propadají zoufalství a my musíme se o toto všechno upřímně a velice zajímat. Evropská unie podpořila eh, dohodu ale musíme nadále podporovat v, v Alžírsku. Eh, samozřejmě eh, Alžírsko sehrálo svoji úlohu, OSN sehrává svoji úlohu, ale Evropská unie a její členské státy, které už jsou do toho zapojeny, musí na pomoci k tomu, aby ta dohoda také přinesla očekávané výsledky. Je tedy určité podezření vůči Evropské unie, ale také se na nás dívají kladně, protože my totiž známe tento region lépe než jiní mezinárodní hráči, takže na druhé straně zase se od nás hodně čeká eh, protože mnohé členské státy Evropská unie jako taková jsou tam velice aktivní. Samozřejmě, že to je pro všechny zainteresované veliká výzva. Pak je tady ještě pátý problém, pátá výzva a to je vzdálenost. mezinárodní společenství vždycky zareaguje, když dojde k nějaké nouzové, naléhavé situace. Já nechci eh, znít příliš pesimisticky, ale myslím si, že více krizí máme před sebou, než kolik už jsme jich překonali musíme počítat s tím, že i nadále bude růst počet obyvatel v regionu, možná, že dosáhne 200 milionů. A musíme tedy si vyjasnit, jak na to reagovat a jak lépe spolupracovat s africkými aktéry. Je to otázka důvěry, otázka dialogu, a nebezpečí je, že by se tady mohla prohlubovat nebo zvětšovat ta vzdálenost mezi Evropou a Afrikou, že obě strany nevidí vždycky věci stejně a ze stejného hlediska. Pak narůstá islamismus, což zase jak si mění ty zaběhnuté vz, eh, typy, zaběhnuté struktury. A doufám, že ty dvě strany, tedy Evropa a Sahel, že se nebudou od sebe vzdalovat, že budou spolu hovořit, abych to uzavřel. Myslím si, že je důležité, aby politikové sehrávali větší úlohu ve, vazbách mezi Sahelem a mezi Evropou. Politikové, kteří rozhodují, by měli rozhodně podpořit zprávu těchto států. Samozřejmě je třeba je kritizovat, ale zároveň je třeba jim poskytovat podporu. Já jsem měl možnost se sejít s členy parlamentů v těchto státech. Mnozí z nich hovořili velice otevřeně a měli velký zájem na tom, aby se budovaly mosty s Evropou. Děkuji vám mnohokrát, pane Dementon. Máme zde celou řadu přihlášených eh, kolegů a jako první eh, Dávám slovo paní eh, Marie. Děkuji vám, eh, pane předsedo, a současně chci poděkovat eh, našemu hostu za diagnózu, kterou přednesl. Bylo to velice zajímavé. Když jsem naslouchala, tak jsem nabyla dojmu, že tento region Sahelu se stává jakousi šedou zónou, tak se tomu říká eh, ve vojenské hantýrce. Eh, vše se tam stává nebezpečnější. Eh, a nyní dovolte dvě otázky, abychom to trochu prohloubili. Do této zóny se posílají finanční prostředky, ale nad rámec toho, co činí Evropská unie, aby zemím pomohla v oblasti eh, řízení eh, veřejné zprávy a také, eh, co se dělá v oblasti potírání, obchodování s drogami, zbraněmi a lidmi, protože jedno podporuje druhé, jedno živí druhé, zejména vzhledem k těm třema půl miliardám na příští roky. Vy jste některé ty účely použití zmínil, ale přesto ještě detailnější otázka, zdali i tato zmíněná problematika bude tím pokryta nebo alespoň zohledněna a na, jakou, na jakou dobu eh, se vztahuje tato částka 3,5 miliard. Další otázka. Evropská unie, vy jste popsal Evropskou unii a její eh, reakce. Já bych chtěla přesně vědět, které země Evropské unie spolupracují. Kdo je aktivní v oblasti obrany? Ehm, Mali, jste zmínil, ale to není mnoho. A pokud jde o stabilizační pomoc těmto zemím, které státy konkrétně se v tom angažují, se do toho zapojují? Děkuji. Paní Gomeš má slovo. Děkuji. Vy jste řekl, že Alžírsko se jeví být nejsilnější zemí v regionu. Tady dále máme problém západní Sahary, Maroko a Alžírsko tím mají problémy. Tyto dvě země by eh, ale mohly sehrát právě v tomto regionu důležitou úlohu. Samozřejmě jde také o konflikt eh, západní Sahary. Rýsuje se nějaké řešení? Eh, mám na mysli zejména mládež v saharském regionu, která je netrpělivá a já bych ráda věděla, zdali tam eh, vidíte i nějaké dopady na eh, teroristické skupiny. A další otázka, jak je to eh, provázáno s prací pana Bernardina Leona. On je zástupcem generálního tajemníka OSN pro situace v Libii je přece čím dál tím komplikovanější pro země na severu z Libie. Eh, ti uprchlíci přicházejí, ale mnozí ještě i z jižnějších zemí, například z Nigérie a tak dále. Takže mm, jak se situace eh, v Libii eh, projevuje směrem na jich, jaký dopad má vůči těmto zemím. Přináší to sebou řadu komplikací. Stačí pomyslet na Gaddafiho zbraně svého času, které se používaly na nejrůznějších místech, nejrůznějších eh, konfliktech, například i v Mali. Stabilita má mimořádný význam a stabilizace, zejména i pro omezení problematiky e, přistěhovalectví. Děkuji. Pan Stanok. Děkuji a blahopřeji k vašemu jmenování do této velmi nebezpečné eh, části světa. Eh, já jsem měl tu čest, eh, že jsem v tomto parlamentu psal zprávu o zóně Sahel ještě v minulém funkčním období, dalo by se říci, že jsem z toho byl poměrně zmaten, protože jsem se také musel zabývat otázkou západní Sahary, která se posledně stala eh, těžištěm zprávy. Ani eh, ne tak eh, zejména pokud je o terorismus a širší aspekty stability a prosperity a bezpečnosti v regionu Sahel. A mám starost, že v posledních eh, eh, několika dnech došlo k útoku v Čadu a severní Mali je stále ještě eh, front, fronta džihadistů. Slyšíme, čteme v tisku, že Mukhtar Bel Mukhtar, který vedl skupinu Mujawa, která pak splynula se skupinou Fujawa a že on údajně mohl být zabit leteckým eh, úderem na Libii, tento Muktar Ben Muktar. Takže tyto teroristické džihadistické skupiny jsou velmi mobilní a eh, pohybují se přes celý eh, region. Bel Muktar byl strůjcem onoho útoku před několika lety v Alžírsku. Eh, ale stále ještě ten problém zde přetrvává eh, s těmi teroristy a má to vazbu i na Boko Haram eh, v Nigérii na jihu. Je to nesmírně nebezpečná oblast a slyšíme také, že IS si našlo další místo v Libii aby tam podporovalo další skupinu Anšar al-Sharia. Je to tedy absolutní noční můra džihadismu a terorismu. A otázkou eh, na vás je, zdali věříte že e, e, závod Paříž-Dakar se vůbec ještě někdy třeba v nadcházejících deseti letech uskuteční v tomto regionu vzhledem k stávající situaci. Paní Lochpíla, děkuji pane předsedo a děkuji také panu Demetonovi za velmi zajímavý e, projev. Já bych chtěla zdůraznit ještě jednu otázku a sice otázku po obchodování s lidmi. Hovořilo se již o obchodování s zbraněmi a drogami. Evropská unie chce v roce 2016 eh, prověřit svou strategii eh, boje proti obchodování. Když se podíváte na Sahel a jak si tam EU eh, počíná v zahraniční politice, zajímalo by mě, zda máte návrhy, co by se dalo dělat jinak nebo co snad intenzivněji. Děkuji. Děkuji. Pan Carver, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jedno pozorování pouze. Proč je tomu tak, že vzhledem eh, k tragickým událostem u Libie a eh, tragickému úprtí, umrtí uprchlíků. Proč se eh, soustředíme především na středozemní moře, když mnozí Eh, umírají i eh, eh, v oblasti Sahary. Možná, že by se mohlo pomoci i tam. Co bychom měli udělat, abychom zabránili těmto lidem vůbec projíždět nebo přecházet Saharou, než se pustí na tu nebezpečnou cestu po moři. Děkuji, pan Poš. Pane, pane velvyslanče, vy jste se zmínil eh, pěti... Jste zmínil pět výzev, já bych dodal ještě jednu. Eh, klimatická změna, klimatické změny jsou velmi komplikované, protože jsou těsně propojeny s jinými nedostatek potravin, eh, zásobování potravinami, pitnou vodou a tak dále, co se projevuje například při střídání sucha a dešťu. Já se domnívám, že bychom neměli spolehat na budoucí řešení eh, vzhledem k dopadu klimatických změn na vegetaci. Pokud jde o vědecká zjištění o vývoji klimatických změn, tak eh, jsou zde různé kontroverze dochází také k eh, přesídlování a eh, toto bude eh, samozřejmě nabývat na síle, jaká bude reakce EU. Děkuji. Pan, pan Parňo, prosím. Děkuji. Děkuji, pane zástupče. Krátce jste se zmínil o tématu Boko Haram. Já bych se chtěl k tomuto tématu taky vyjádřit, protože to vzbuzuje obavy. A myslím si, že ta situace bude ještě horší nejen v Nigérii, ale i jinde. V podstatě v celé střední Africe. Nigerijské orgány říkají, že skupina Boko Haram čítá zhruba 10 tisíc bojovníků. A představitelé nebo vůdci eh, Boko Haram už si pohrávají s ISIS. Některé země v okolí, například bych uvedl Čad, také zažívají určit, nebo eh, se snaží o nějaké vojenské akce, nicméně zatím ta skupina Boko Haram poražena nebyla. To znamená, že mám pocit, že tomuto hnutí, k tomuto hnutí eh, patří stále více eh, lidí a zároveň je tato skupina spolufinancována islámským státem. To znamená, že si myslím, že i tuto otázku financování bychom měli řešit, protože je to stále významnější. A v této souvislosti by mě tedy zajímalo, jak to hodnotíte vy. Irák se tady mlčky smiřuje s tím financováním ze strany eh, islámského státu. Děkuji. Děkuji. Velmi děkuji. Pravděpodobně nebudu schopen odpovědět vyčerpávajícím způsobem na všechny otázky, které jste položili, tak jak byste si to přáli. Má to různé důvody, nicméně se pokusím říci, co možná nejvíce. Skupina Boko Haram není eh, bezprostředně moje téma. Sice se účastním eh, a jednání, kde se o Boko Haram hovoří, ale myslím si, že kolega Žil de Kerchov, který přijde po mně, eh, se tímto tématem zabývá mnohem více. Mnozí z vás jsou zhrozeni tváří tvář iracionálnímu jednání Boko Haram. E, nyní se tady objevil nový politický přístup, pokud jde o tuto skupinu a Samozřejmě, že se snažíme působit i jako Evropská unie. Uvidíme, co všechno tady Evropská unie bude moci e, proti této teroristické skupině udělat. E, teroristické skupiny jsou v této oblasti organizovány jinak, regionálně, ale někde jsou eh, organizovány lépe, než bychom si mysleli. Mají určitá slabá místa, ale zároveň mají i místa silná a proto je někdy velmi obtížné proti nim bojovat. Dovolte mi, abych se nyní vyjádřil k otázce klimatických změn. Bohužel je to pravda. Je pravda, že afričtí politici se v této věci příliš neangažují. Toto téma tam není moc řešeno, není na pořadu dne a tudíž nejsou přijímána ani vhodná opatření. Před několika lety byla zahájena iniciativa, objevily se určité snahy, které šly tímto směrem, ale k systematickému hnutí nedošlo. To znamená, že v tuto chvíli to vypadá tak, že na africké politické scéně se tomu skutečně mnoho pozornosti nevěnuje. Ale zároveň je to tak, že dochází k dramatické situaci a já si myslím, že bychom tedy měli mm, se snažit postupně vytvořit eh, podmínky. Eh, myslím si, že se to týká zvlášť Čadu, situaci situace v této zemi, zemi. Zároveň ale musím říci, že vědci si nejsou zajedno v tom, jak to vypadá eh, konkrétně. Eh, víme, že na konci roku se bude konat další konference stran a uvidíme, do jaké míry se tedy africké země budou v klimatických otázkách angažovat. Umím si představit, eh, že by se mohlo konat dokonce zvláštní zasedání, které by se věnovalo právě zóně Sahelu. Určitě by bylo dobré, kdybychom v této věci pokročili a kdybychom, eh, kdyby toto téma eh, bylo bráno vážněji. Pokud jde o eh, oblast Sahelu, tak je to samozřejmě region, jehož problémy do značné míry souvisí s regionem Sahary a myslím si, že jde o spolupráci zemí na severu se zeměmi na jihu Afriky, eh, Sahary. Před několika lety byla založena nová organizace, pozorovatelská mise v Tunisu, která se zabývá právě situací na Sahaře, ať už jde o zásobování pitnou vodou, zemědělství, chov e, dobytka v oblasti Sahelu. A musím říci, že to jsou věci, na, které, na kterých je možno stavět. Mnoho otázek, které jste položili, se týkaly migrace a obchodu s lidmi, obchodování s lidmi. Transit Saharou, to je samozřejmě věc, která je mi známa. Bohužel tady dochází k mnoha tragickým případům, které nejsou známy Některé známy jsou, ale myslím si, že ten jev je mnohem, mnohem eh, širší a rozšířenější, než si v tuto chvíli myslíme. Je důležité, aby státy v tomto regionu spolu více spolupracovaly a abychom více spolupracovali i my, tak abychom se eh, byli schopni tohoto problému více a lépe zhostit. Sona, Sahelu, Sahelu je nicméně pouze takovým malým článkem řetězu, který je eh, velmi dlouhý. Víme, že existuje rabatský proces, kterého se účastní země z severní, střední i jižní Afriky, ale pokud jde o konkrétní otázky, tak už je těžké dosáhnout toho, aby ta spolupráce přinesla konkrétní plody. Určitě jde o to, abychom se soustředili na prevenci. To je věc, na kterou se zaměřujeme již několik let. Eh, Byly zpřísněny kontroly na letištích. Pečlivě jsou prověřovány veškeré osobní dokumenty. To jsou tedy ty oblasti, na které se zaměřujeme a kterými v podstatě začínáme. Nicméně tím se velmi rychle dostáváme k problému, o kterém jste taky hovořili, a sice k nezaměstnanosti mladých lidí. Existují nejrůznější osvětové kampaně, které eh, z části přinesly i svoje plody. Předmětem, těmto kampaň, předmětem těchto kampaní je ukázat to, že migrace není bez problémů, že je lepší najít si pracovní místo v dotyčné zemi původu. Některé tyto kroky již přinesly svoje plody, některé lodě eh, byly, sam, byly odeslány eh, zpět, ale víme, že kontextem tohoto problému je obtížná demografická situace. Není tu soulad mezi vzděláváním a trhem práce. A to samozřejmě vede k tomu, že africké obyvatelstvo je velmi mobilní, že, tu, že se tu dávají do pohybu velké skupiny lidí. ty proudy, které putují Afrikou, jsou nejrůznější, ale eh, je to tak, že pouze 10 těchto uprchlíků pochází ze západní Afriky ti, kteří se do Afriky vrací, by chtěli, aby se jim dostalo pomoci. Některé kroky už byly podniknuty. Například Evropská unie před několika lety podpořila projekt v Mali, konkrétně informační centrum na téma migrace. Bylo to centrum, které pomáhalo lidem v Mali, podávalo informace těm, kteří se chtěli vracet do Mali ze zemí, kam se dostali jako uprchlíci. Kromě toho se musíme zaměřit na to, jak vypadá situace s migračními toky. To znamená, že jsme v těsném kontaktu se západoafrickým společenstvím. Dokonce jsme vytvořili pracovní skupinu na evropské úrovni, kde jde právě e, o otázky migrace. To znamená, že e, jsme si vědomi toho, že je to velmi naléhavá záležitost a i v tamnějších parlamentech je ta věc známá, nicméně si myslím, že se jedná o dlouhodobou záležitost. Už se objevily určité kroky, nicméně nebyly vždycky korunovány útokem. Přísnější kontroly to je věc, která je nezbytná, té se nevyhneme. A kromě toho je potřeba, abychom e, tu pomoc směřovali e, do těch míst, kde problémy skutečně vznikají. Jak už jsem řekl, určitá opatření již byla přijata, nicméně jejich účinek je zatím skromný a omezený. Nicméně se snažíme na tento problém soustředit a jde o to, abychom zaručili především to, že ti, kteří chtějí, se budou moci vrátit do svých zemí původu. Eh, musíme si uvědomit, že často jsou ti lidé ve velmi obtížné situaci. Pokud jde o geostrategickou situaci v oblasti Sahelu, je to samozřejmě ústřední otázka, je velmi důležité, abychom si vytvořili nějakou dlouhodobou vizi. Obchodování s lidmi a terorismus jsou dva jevy, které spolu navzájem souvisí. To znamená, že se musíme naučit správně formulovat problémy. Přitom ale hrozí riziko, že nenajdeme dostatek prostředků na to, abychom mohli na tu situaci reagovat. Myslím si, že bychom se neměli zaměřovat pouze na severní a střední Evropu, Afriku, měli bychom se zaměřit na celé trasy těch uprchlických proudů a toků a měli bychom přijmout naléhavá opatření. Měli bychom zakročit tam, kde je to nejvíce potřeba. Pokud jde o Alžírsko a Maroko, tak jejich vzájemná dohoda je samozřejmě nezbytná pro celou oblast. Je to takový rámec pro posílenou spolupráci v oblasti západní a severní Afriky. Nicméně eh, ta spolupráce by se neměla omezovat pouze na obě zmíněné země, na Alžírsko a Maroko. Západní Sahara a Maroko. Je, eh, Evropa by se měla k této eh, otázce jednoznačně postavit, byť tedy pozice mohou být různé. Některé evropské země vyvíjejí snahu mm, v rámci Spojených národů, to znamená, že je vytvářen tlak na aktéry v tomto regionu a Bohužel je to tak, že ta situace už trvá velmi dlouho. Pokud chceme zapříčinit zásadní změnu, musíme v tuto chvíli jednat. Jednotlivé regiony spolu spolupracují a ta spolupráce už z části byla úspěšná. Například se to týká Alžírska, ale je otázka, jak se to bude vyvíjet do budoucna. Pokud jde o Libii, tak to ne, nespadá bez, bezprostředně do mé oblasti zájmu, proto o tom nebudu hovořit dlouho. A nyní mi dovolte, abych eh, se vyjádřil k tomu přínosu pana Leona. Eh, ekonomický růst a jeho podpora. Mezinárodní společenství se v poslední době soustředilo především na odolnost. Snažilo se zjistit, zda jsou dotyčné země odolné vůči humanitárním a přírodním katastrofám, ke které se mohou objevit. Ta odolnost, rezilience tedy byla posílena za pomoci regionálních lokálních zdrojů na úrovni eh, každodenního života. Snažili jsme se tedy zlepšit životní úroveň těchto lidí v každodenním životě. Samozřejmě, že je velmi obtížné oživit hospodářství a to mě vede, přivádí k otázce, kterou jsme možná dneska dostatečně neřešili. Často se klade důraz na infrastrukturu, energetiku, na veškerou oblast zemědělství. To jsou samozřejmě velmi důležité zdroje, kde je také vytvářeno mnoho pracovních míst. Ale kromě toho je důležitá ještě jedna věc. Je důležité, aby byly zakládány firmy, podniky, protože si myslím, že právě to je klíčem dlouhodobého úspěchu. Mezinárodní společenství se tady v tom musí angažovat mnohem více. Musíme oživit soukromé hospodářství, musíme podporovat podnikatelského ducha. Eh, africké eh, podniky již existují, byť jich není mnoho. Musíme tedy odstraňovat takové překážky, jako je byrokracie a tak dále. Jsme tedy pro rozvoj takového podnikatelského prostředí. Kdo jak přispívá? Holandsko, Dánsko a Švédsko se angažují v rámci MINUSMY Já nemám teď před sebou seznam konkrétních evropských zemí, které přispívají, ale mám pocit, že je to tedy mnoho členských států a kromě toho existují možnosti, jak by mohly přispívat takové země, jako je Polsko, Česká republika nebo Rumunsko, protože to jsou země, které uvádím, protože s nimi mám, nebo jsem navázal eh, velmi těsné kontakty, tyto země mě oslovily, já jsem s nimi hovořil a i pobaltské země si nyní uvědomily, že eh, v této části světa jde o hodně a snaží se v tom angažovat. Kromě toho jsou tu další země, ať už je to Španělsko, Portugalsko, Belgie, Lucembursko, eh, které tady pomáhají tradičně. To znamená, že existuje něco jako eh, zdravé jádro evropských zemí, které tedy se snaží o to, abychom měli konzistentní politiku vůči těmto zemím a které se v tom tedy angažují. Jejich okruh se pomalu rozšiřuje a přidávají se další země. A nyní tedy k otázce zprávy. Veřejné zprávy tom se tedy angažuje celá řada věcí Evropské, eh, celá řada zemí Evropské unie a spadá se mnoho témat. Jedním z těch nejdůležitějších témat je proces decentralizace. Jde o to, aby tyto země se zaměřovaly i na lokální úrovni, úroveň, aby na místní úrovni vytvářely příslušné mechanismy. Na to se hodně zaměřují francouzské organizace. Jde o to, aby tady dobře fungovala veřejná zpráva a aby se ve veřejné správě prováděly potřebné reformy. Jistě si umíte představit, že to není vůbec jednoduchá záležitost, protože musíme čelit korupci. Je to palčivý problém, který často mezi africkým obyvatelstvem vede k velké frustraci. My se snažíme individuálně pomáhat úřadům, orgánům, ministerstvům vnitra, obrany a v tomto ohledu již tady vzniklo mnoho projektů a iniciativ. Konkrétně ale, pokud jde o africké země, e, není to tak, že už by tu byla skutečná rovnováha, rovnovážná situace. Myslím si, že ještě musíme podporovat občanskou společnost, a vě, mnohem větší důraz musí být kladen na vzdělávání. Děti zkrátka musí chápat, kde vyrůstají a v tomto ohledu ještě máme hodně co dohánět. Já doufám. 55 eh, národních programů Evropské unie se týkají právě oblasti řádné zprávy. My se tady dotýkáme politicky choulostivých otázek a v některých případech si nejsme docela jistě, jak reagovat. A, ale také tedy moc v posledních letech narůstá. A máme teď i poměrně přímočaré, či přímočarý způsob, jak prostřednictvím právního státu a řádné zprávy přece jenom situaci zlepšovat, aby se dodržovala dohodnutá pravidla. Hodně se tady už e, udělalo tímto způsobem, i když e, právní stát v některých případech e, patrně ještě bude potřebovat více času, aby zakořenil v mentalitě obyvatelstva. Obchodování s lidmi to je patrně jeden z těch problémů, které ještě nedostatečně řešíme, protože příliš dlouho toto vše bylo v jurisdikci čistě členských států. A spolupráce policejních orgánů Vlast, tady bylo to vlastně všechno ponecháváno jenom na spolupráci policejních orgánů. A problém eh, spočívá v tom, že často se eh, ti obchodovaní lidé dostávají i z jiných oblastí. A policie nám často říká, že nejlepší způsob, jak řešit obchodování s drogami, dejme tomu, pokud se jedná zase o drogy, eh, tak eh, neřešit to v Sahelu, ale tam, odkud to vychází, dejme tomu v Jižní Americe. Čili bojovat proti obchodu s drogami v pouště není úplně nejjednodušší způsob. Ale je třeba pokud možno to řešit rovnou u zdroje. To je 3,5 miliardy. To vlastně by mělo být do roku 2020. Doufám, že jsem víceméně zareagoval na všechny vaše podněty a otázky. Bylo to opravdu mimořádně zajímavé. Děkuji a že, eh, za to, že jste navštívil naši schůzi a přejeme vám hodně štěstí. colleagues, let's proceed. Vážení kolegové, budeme pokračovat. Nyní přecházíme k výměně názorů s někým, kdo už často eh, docházel do našeho výboru, konkrétně eh, pod výboru pro obranu. Messie Žil de Kerchov, který je koordinátor Evropské unie pro boj s terorismem. A naším dnešním tématem bude stav spolupráce s třetími zeměmi. Jak víte, je to velmi důležitá oblast, protože potřebujeme, aby spolupracovali, chceme-li mít pod kontrolou tento jev. Máte slovo, prosím. Mnohokrát děkuji, jsem velice rád, že jsem opět zde. Snad eh, ve snaze o stručnost bych se mohl pokusit jenom o eh, eh, krátkou informaci o stavu realizace prohlášení, které vydali eh, vedoucí představitelé států a vlád po útoku v Paříži 3. Eh, února. A mělo to tři eh, složky. Hlavně jsme se týk, dívali na tu represivní složku, pak je tady takzvaná měkká reakce a pak eh, k vnější dimenze. Schrnu to takhle, proto aby bylo více času na diskusi. Tedy první část. O tom budou hovořit ministři vnitra zítra v Lucembursku. Jak daleko jsme se dostali v otázkách, jako je internet, eh, ostrá hranic, například pokud jde o mezinárodní bojovníky, sdílení informací, informací, obchod s, nezákonný obchod s zbraněmi a mm, reakce soudnictví. Já ale bych chtěl eh, začít eh, tím, že musíme intenzifikovat naši práci. Pokud je internet, pak do konce tohoto roku komise zahájí práci na fóru, aby se diskutovaly všechny aspekty monitorování internace, jak, internetu, pardon, jak můžeme odstraňovat ilegální obsah. Europol v tomto smyslu 1. července eh, vytvoří speciální jednotku, která bude poukazovat na, na, eh, upozorňovat eh, podniky podnikající na internetu na nezákonný eh, obsah. Dále eh, příslušné signály. Pak je tady další věc, která ještě nebyla zahájena, ale budeme se tím muset začít rovněž zajímat. Totiž šifrování, kódování, které používají podniky na internetu v důsledku eh, úniku informací Snowdena. Pokud je o eh, zprávu a eh, o hranic, pak právě byl vydán soubor ukazatelů tak, aby se opravdu zkontrolovali, zkontrolovali stejným způsobem občané Evropské unie, protože zatím není možné soustavně kontrolovat občany Evropské unie, když překračují hranice Evropské unie kterýmkoliv směrem. Chceme ale do toho vnést větší koordinaci a soustavnost a to probíhá. Pak je další velice důležitý aspekt, abychom zjišťovali podezřelé cestující. Už jsem o tom hovořil několikrát v Evropském parlamentu. Víme, že to je ta jmené seznamy cestujících PNR, a samozřejmě, že toto musí být doprovázeno příslušnými pojistkami, aby se chránilo eh, soukromí. Ale na druhé straně je nutný někdy přístup k těmto jmeným seznamům. Bezpečnostní služby v Evropě jsou v takové situace, kdy mohou zjišťovat 70 až 80 eventuálních džihadistů ve své práci, ale dejme tomu 20 až 30 těchto eventuálních džihadistů proklouznou bez zjištění. A PNR je jedním, ne jediným způsobem, eh, takovým složitým algoritmem, který nám umožňuje zjišťovat podezřelé cestující. Třetí, sdílení informací. Jak můžeme zajistit, aby policie, aby, policie a bezpečnostní složky EU sdíleli více informací s Frontexem, Europolem, Eurojustem. Jak můžeme lépe eh, využívat šengenský informační systém a různé komunikační kanály Interpolu. Na tom hodně usilovně pracuje. Pak nezákonný obchod se zbraněmi. Komise v rámci Evropského programu pro bezpečnost oznámila, že předloží návrh legislativy za účelem lepší harmonizace a standardů pro um, Eh, vyřazování palných zbraní. A pak eh, komise také souhlasila s tím, že bude pracovat na legislativě Evropské unie, aby se harmonizovalo eh, zjišťování těch, kdo se snaží jít a bojovat zahraničí v rámci džihádu. Čili evropské státy všech 28 by měly být Eh, možnost také eh, harmonizovaně jednat, tak jak to požadovala rada ve svém eh, rozhodnutí 2178. A pak také schromažďování důkazů o tom, že někdo mm, pracoval na straně takovéto skupiny. My nejsme v Sýrii, kde je Asadův režim a proto je to někdy těžké, pokud tito lidé nezanechají za sebou elektronické stopy, že pracovali v takovéto organizaci, pak je těžké je usvědčit u soudu. Tady potřebujeme zvláštní uspořádání. Musíme spolupracovat s americkými přáteli, protože hodně těch internetových podniků společností je právě na internetu a proto je důležité získávat přístup přístup k elektronickým důkazům a k IP adresám. To byl první koš nebo první část. Ta druhá část je se také hodně tohoto tý, výboru týká. Simplisticky tomu říkám měkká reakce. Je to nikoliv represivní reakce na jev terorismu. Jak můžeme zajistit prevenci pre, radikalizace, jak udělat inkluzivnější společnost, jak bojovat proti antisemitickým jednáním a, a v tyto, do toho se komise také hodně pouští. Místo předseda Timmermans plánuje 1. a 2. října uspořádat velkou konferenci právě k těmto dvěma problémům, tedy islamofobie a antisemitismus. My teď zjišťujeme s různými komisaři, jak to můžeme zařadit do různých financovačních programů pro mládež, vzdělávání, sport i kulturu. Je to tedy věc velice důležitá. Komise v současné době eh, přetváří eh, síť pro eh, zjišťování radikalizace ve středisko excelence. To je důležité. Když cestujeme do států, vidíme, že nás stále více prosí o pomoc v oblasti prevence. Je důležité, abychom sami byli dobře organizováni a aby byli schopni, byli schopni eh, před, posílat experty. My jsme předtím měli eh, seť, síť o, eh, o, o zvyšování povědomí o radikalizaci a teď už by to mělo být něco strukturovanějšího. My jsme začali pracovat s Jordánskem, s Marokem, s Tuniskem a oni nám, nás prosí, abychom jim pomohli vypracovat strategii prevence a tuto realizovat a teď to bude snazší. Další věc, zase se to týká té měkké reakce a je to také velmi relevantní pro středomořské státy. Jak zvládáme návraty lidí, kteří bojovali v Sýrii a Iráku? Jak jsem říkal, to je problém, eh, je abychom je mohli soudit, protože někdy je nedostaneme, nedostaneme důkazy, nemá, nemůžeme je celou dobu sledovat. A proto jde o to, aby se vypracoval takový výrazný problém, eh, program eh, deradikalizace, deangažovanosti, ať už tomu řekneme jakkoliv. Někdo eh, přijde do eh, eh, Spojeného království, pak se něco dělá v Dánsku a podobně, ale potřebujeme něco výraznějšího. A na tom pracuje právě komisařka pro justici. A na podzim si myslím, se bude konat konference, budeme tam schromažďovat informace o nejlepších praktických zkušenostech. Dostávám se ke třetí části, která se také přímo týká vašeho našeho výboru, totiž ta vnější externí část. Možná si vzpomenete, že 9. února, eh, a to byl jeden z takových stavebních kamenů, co vešlo k oznání, Rada, eh, eh, Rada pro zahraniční záležitosti přijala vysoce ambiciozní závěry. Tam v jedné větě vlastně e, volali po daleko větší angažovanosti Evropské unie bezprostředním sousedství od Maroka do Turecka e, e, v oblasti bezpečnosti a zejména boje proti terorismu. Když se podíváme na tyto závěry, pak jsou opravdu velmi náročné pro vnější službu, pro mě a pro mé kolegy. A začínáme to realizovat. Je tady osm nebo devět takových návrhů v tomto, v těchto závěrech. Podle toho je třeba vyvět soustředěnější dialog v oblasti bezpečnosti a boje proti terorismu. My bychom si přáli nejenom dialog, dialog s našimi protějšky v zahr- ministrech, zahr- ministerstvech zahraničí, ale ho mluvit přímo s těmi, kdo bojí proti terorismu. To jsou bezpečnostní služby, to je policie, to je, je justice v těch zemích. A to znamená, že musíme vlastně dávat dohromady úsilí všech evropských institucí, komise, Eurojust, Europol, Frontex a samozřejmě kolegové z vnější služby. Eh, zatím ještě se to úplně nezačalo, vzhledem k, rus, k určitým eh, odchylkám, eh, i když se, i když se netýkají přímo podstaty věci, pokud je o Maroko. U Tuniska se to trochu odložilo. To je totiž stát, kde došlo k návštěvám na hodně vysoké úrovni. Já jsem měl možnost ho navštívit předsedou eh, Evropské rady a také paní Mogherini se účastnila návštěv nebo setkání naopak v Bruselu. A jde o to, aby se řešily velké problémy, které Tunisko má v boji proti terorismu. Brzy bude takové setkání s Libanonem, s Tureckem a doufáme, že se to povede ještě letos i e, s Marokem a s Tuniskem a Alžírskem příště. Tak to je ta první věc. Pak další věc. My bychom chtěli eh, opravdu eh, se všemi ministerstvy a příslušnými složky prodiskutovat jejich potřeby. Začali jsme s workshopem v Libanonu. Byly tam všechny zainteresované strany. Bylo to zajímavé. Na jedné straně tam byly členské státy prostřednictvím svých eh, policejních úředníků a žalob, státních žalobců pro prokurátorů, abychom zjistili, jak eh, pomoci reagovat. Zejména chceme pomoci těmto státům eh, realizovat eh, rezoluci Rady bezpečnosti 2178. Příští týden pojedeme za stejným účelem do Turecka. Doufáme, že se to povede ještě dodělat do léta a pak pojedeme do Tuniska, Egypta a Jordánska ještě v tomto roce. Tím se dostáváme dostávám k dalšímu bodu, to je vypracování boje akčního plánu proti terorismu. Mohli byste se zeptat, vždyť máme tolik dalších diskusí s těmito státy v rámci dohod o partnerství, proč dělat něco zvlášť, ale myslíme si, že vzhledem k důležitosti hrozby je významné, abychom měli konkrétní dokument, kde se řekne, co chceme dělat společně. Čtvrtý aspekt. Tady paní Mogherini Číny bude podávat zprávu Evropské radě v červnu a bude to um, nábor um, bezpečnostních ataše v osmi eh, zemí, které byly, kteří byli vybráni a měli by začít fungovat v létě. Je to důležité z několika důvodů. Za prvé, ne všechny delegace často takový profil nemají a potřebujeme tam mít mezi nimi lidi ze spravodajských služeb nebo policejní práce a je třeba, eh, aby ti mohli vypracovávat, pracovat na svých stazích s partnery. Eh, musíme mít tedy specialisty v této oblasti. To nám pomůže naplánovat správnou a efektivnější ehm, reakci, abychom lépe budovali kapacity. A teď tedy pátý aspekt, jak těm zemím můžeme pomáhat. Spolu s kolegy jsem v posledních eh, týdnech a měsících aktivně navštěvoval tyto státy, abychom zjistili, kde bychom mohli pomáhat pomocí ICSP, eh, přísluš, bývalý eh, eh, instrument pro stabilitu. A připravujeme několik projektů, které brzy budou zahájeny. Jeden v Jordánsku, tady vítám i delegaci z Jordánska, 10 milionů mají do Jordánska na prevenci, na rozvoj vize, na pomoci realizaci této vize, zejména při pomoci i občanů občanské společnosti. Pak eh, začínáme v Libanonu. 2,5 milionů. Máme se zaměřit zejména na to obrovské množství uprchlíků, eh, protože eh, asi každý třetí člověk, osoba, která je v Líbě, přišla ze Sýrie. Snažíme se také pomáhat nebo spolupracovat bez, se na be, poradci pro národní bezpečnost Iráku, aby i tam se vypravovala, vypracovala eh, strategie pro prevenci. Zase máme na to 3,5 milionů. Já vás nebudu unavovat, ale máme také společný program se CIPOLAN, což je agentura pro školení policej, policejních úředníků. Jedná se o vysoké eh, orgá úředníky i ze zemí Balkánu. E, zase se jedná o to, aby mohli navštěvovat e, své protějšky, aby mohli přijíždět e, do Evropy. A máme tedy také programy se státy Magrebu. To bylo to páté a teď šesté. To je téma, kde si myslím, eh, docelujeme úspěchu. To je komunikace. Musíme uznat, že ještě nejsme tam, kde bychom chtěli. Musíme se ještě naučit být strategičtější a efektivnější eh, v komunikaci v tom, jak Evropa vysvětluje světu svoji politiku a proto vysoká představitelka ustavila právní skupinu pro pracovní skupinu pro komunikace. Jsou tam eh, kolegové z komise, já a můj tým a snažíme se teď zjistit, jak bychom mohli být více přítomní a lépe vysvětlovat věci prostřednictvím i sociálních sítí. To je první krok. Ještě nebyl úplně dokončen, ale jde správným směrem. Druhá věc, to je rovněž velmi důležité. Totiž, abychom pomáhali státům jako takovým v tom, jak Eh, reagují na to, co říkají džihadisté, co říká Al-Qaida. Před několika měsíci jsme vytvořili tým odborníků přímo tady v Evropě. Jejich úkolem je radit členským státům, jak ty si mají vypracovat svoji strategickou komunikaci. Zatím 12 z 28 členských států během zhruba půl roku už mm, mm, přijali u sebe tento tým skupin odborníků a ptali se, jak by mohli lépe pracovat. To je důležité, když se podíváme, jak eh, džihadisté efektivně komunikují, pak tedy my musíme být stejně dobří a pokud možno lepší. Musíme být eh, také ve stejném měřítku přítomni na internetu, v sociálních eh, sítích, protože nedávná studie ukazuje, že například v džihadisté dokonce mají více než 45 tisíc účtů Twitteru. Na to musíme pracovat. Nejenom, že budeme odstraňovat webové stránky, ale my musíme dávat svoje. To už se netýká tolik vlád nebo států, i když ty v tom sehrávají svoji úlohu. Potřebujeme pomoc občanské společnosti, protože ta e, více je věrohodná, pokud jde o to, co říká, aby mohla reagovat proti tomu, co říká Al-Qaida a islámský stát. Čili chceme toto zase dávat k dispozici státům, s nimiž chceme spolupracovat a oni nás také o takovou podporu žádají. E, pak koalice e, proti IS eh, funguje a stále více se investuje do strategické komunikace. Sedmý aspekt je neméně důležitý. Jak můžeme více mobilizovat nástroje mechanismu a to všechno, co bylo vytvořeno pro interní účely, aby fungovaly externě. Europol, CIPOL, jak to můžeme využít více externě. Členské státy někdy trochu váhají, protože si myslí, že tyto agentury byly v první řadě vytvořeny proto, aby pracovaly na otázkách interní bezpečnosti, že si musí hlavně budovat sítě a v důvěru mezi členskými státy. E, Europol byl vytvořen na základě Maastrichtské smlouvy, to už je dlouho. A teď je na čase žádat je i o vnějš, větší vnější aktivitu vzhledem k těm e, vnějším hrozbám. To si vyžádá další finanční podporu a budou muset také tomu uspůsobit své programy práce. Například styčné důstojníky Eukoporopolu by bylo možné posílat do důležitých e, států. Co se týče Europolu a Eurojustu, pak e, ty by si měly vytvářet zvláštní strategické nebo operativní e, dohody to jenom jako příklad. Například zveme soustavně turke, turecké kolegy na strategické a taktické schůze na úrovni Eurojas, Eurojustu, když se jedná o koordinaci boje proti PKK v Evropě a tur- na Turecku na tom hodně záleží. A společně s námi jsou ochotní se podílet o informace. Toto bychom chtěli dělat se všemi těmito státy ale vyžádá si to další zdroje i čas. Ale mohli bychom dělat nejenom na základě agentur, ale i legislativní bázi, kterou máme. Po 11. září jsem přišel s iniciativou, abychom použili, měli větší právní pomoc v oblasti eh, extradikcí, vydávání osob se spojenými státy, aby to nebyla jen, eh, aby to neměly všechny členské státy samotné, ale aby to bylo jednotné, abychom byli schopni dostat výzvám 21. století. A asi to tež bychom mohli dělat s kolegy ze zemí kolem středozemního moře. A jak už, už jsem říkal předtím, že budeme mít to středisko excelence a že to bude dobré, protože tím pádem naši nejlepší experti budou více a lépe k dispozici kolegům ze zemí středomořské oblasti. To stručně řečeno je to, na čem pracujeme. Konečně pak před několika měsíci jsem vytvořil um, skupinu odborníků na zahraniční teroristické bojovníky. Eh, v, jsou tam z byli jsme v Rabatu, iráčtí kolegové nás pozvali uh, aby do Bagdádu po létě. První schůzka byla v Bruselu. A my se snažíme společně eh, připravovat reakce, čímž se dostávám k poslednímu bodu a tam už skončím samozřejmě, že znamená to řadu dalších problémů, které třeba řešit. Potřebujeme finanční zdroje. Pokud chceme být užitečnější a e, mít více odborníků, kteří tam budou pomáhat, musíme e, zvyšovat také e, ICSP pro, teror, pro boj proti terorismu. A musíme si také zapracovat více cílů boje proti terorismu do stávajících finančních programů programu. E, dále, e, druhá věc, musíme mít k dispozici dost expertů ze strany členských států. Ze samozřejmých důvodů velice často ministři e, vnitra si je chtějí podře doma, protože doma také řeší každodenní problémy. Takže to není vždycky jednoduché najít lidi, kteří byli ochotni jet třeba do Iráku pak třetí, akceptovat určitý, určitá riziko. Pracovat proti terorismu přímo tam v těch zemích, kde je situace horká, to není vůbec jednoduché a také ne vždycky jsme úspěšní, protože tam můžeme narazit na různé potíže. A nakonec Máme co dělat také s vlastními zájmy. Bezpečnostní služby některých těchto států stále ještě jsou určitou velmocí ve státě jako takovém. A my musíme pomoci, aby se reformovali a restrukturalizovali. A pak eh, pravá, správná rovnováha mezi bilaterálními a mnoho, eh, multilaterálními rámky, rámci. Je, jsou multilaterální ehm, eh, rámce, například příklad Fórum, které zahájili Američané před několik letom, pak OSN, pak Interpol, pochopitelně pochopitelně to chceme stále více podporovat, ale musíme to také vyvažovat specifickými vztahy bilaterálními a jejich intenzita závisí na historii, na zvláštními vztahy, které třeba máme k některým státům. Takže to je bylo sice trochu dlouhé, ale doufám, že jsem zareagoval tak, jak jste si představovali. Um, Děkuji vám. A než se pustíme do diskuse, chtěl bych eh, ještě zmínit eh, přítomnost eh, delegace parlamentu Jordánského království. Pokud se nemýlím, předsedou delegace je pan Sulejman Valzaben, je místopředsedou sněmovny reprezentantů Jordánského parlamentu. Jsou tedy zde mezi námi a pouze abyste věděli, že také sledují naši debatu. Vítejte mezi námi. A nyní bych eh, dal slovo panu Tanokovi, eh, jenž je zpravodajem eh, výboru AFET o stanovisku ke zprávě o zabránění radikalizaci evropských občanů vlivem teroristické organizace nebo teroristických organizací. Ta zpráva je v gesti paní Tati. Máte slovo. Velmi stručně, pane předsedo. A srdečně eh, vítejte, Žil, na našem slyšení. Víme, že jste nyní velmi zkušeným eh, představitelem eh, rady, který se zabývá tímto tématem a skutečně jste splynul se svou funkcí a zajisté se nám přednesl velmi dobré shrnutí všech výzev, které, kterým čelí 28 členských států, ale i kterým čelíme kolektivně v EU v boji proti mezinárodním terorismu eh, organizovaném zločinu. Eh, určitě bych eh, alespoň v zásadě Eh, se rád domníval, že dlouhodobě, alespoň eh, ve Spojeném království, kde je více než tisíc džihadistů eh, bojujících za IS v Syrii a Irák, že tedy budeme schopni mít dlouhodobou prevenční strategii. Vláda eh, Spojeného království se o to již pokoušela. Někdy je obtížné zjistit, kdo je tím správným vyjednavačem. Je obtížné identifikovat ty mladé muže, kteří se eh, extremizují ve svých názorech, radikalizují a potenciálně mohou být zdrojem náboru eh, pro extremistické organizace jako ISIS. Tyto programy samozřejmě jsou nákladné, vyžadují množství personálu a know-how. A samozřejmě je to ještě neznámé území. Podle mě musíme identifikovat napřed osvědčenou praxi a získat konsenzus všech partnerů já se domnívám, že Německo tady je eh, eh, vůdcem v mnoha ohledech, takže nemusíme vynalézat nově eh, kolona mezinárodní úrovni. Evropská unie by tady mohla být jakýmsi pilotním projektem a tak, abychom pak mohli ty strategie uplatňovat i na národní úrovni. Několik otázek z mé strany. Před několika týdny v tisku proskočila zpráva, že v Itálii byl obviněn podezřelý, který údajně eh, byl eh, zapleten v teroristickém útoku v muzeu v Tunisku. Údajně žil v Itálii jako uprchlík a dokonce se dostal do Itálie jednou z lodí eh, po středozemním moři. Víte o tom něco více a skutečně existuje závažné riziko infiltrace prostřednictvím eh, těchto uprchlíků určitých eh, eh, živlů, které, které jsou extremistické a které budou navíc ještě čerpat veřejné zdroje. Vy jste také zmínil Interpol ve svém úvodu jako možná pomoc v boji. Jak byste reagoval na ty, kteří tvrdí, že někdy Interpol také zneužívá systém červených karet, zejména v některých členských státech? státech. Děkuji. Nyní paní Fotiga, která je předsedkyní podvýboru pro bezpečnost a obranu. Děkuji, pane předsedo. Pane Dekirchov, eh, vítejte v Evropském parlamentu a děkujeme vám za eh, váš eh, projev. Zejména vítám vaše poznámky o úsilí k potírání propagandy uplatňované Dajiš a dalšími radikálními skupinami ve snaze o přístup eh, k veřejnému mínění členských států EU. Také vítám koordinovanou akci, eh, pokud jde o nábor nebo získávání poradců a eh, za udržování strategické komunikace. Moje otázka se vztahuje k vašemu posouzení eh, koordinace v propagandistické válce eh, což uplatňuje radikální islamismus eh, vůči členským státům, zavádění a další nástroje. Jak jaká reakce je nutná proti tomu. Diskutujeme o spolupráci i s třetími stranami, třetími zeměmi pouze tři zmíním. Rusko, Turecko a Irán. E, například pokud jde o Rusko, co si myslíte o rozhodnutí Medvěděva, pokud jde o překračování hranic do Afganistanu. Pokud jde o Irán, můžeme e, e, sázet na spolupráci s Iránem ve snaze pomoci menšinovým skupinám v Iráku. Mám na mysli křesťany, eh, jezidy a eh, další. A pak Turecko, to je už širší otázka. Já vám děkuji a mám dvě poznámky. Za prvé, že jsme uzavřeli seznam řečníků a za druhé vás prosím, abyste eh, svou otázku pronesli během minuty a půl, protože zanedlouho od 6 hodin převezme řízení schůze pan Brok. Pane Plenkovič, máte minutu a půl. Děkuji, pane Pašku. Pane Dekirchové, děkujeme vám za eh, opětovnou návštěvu již po krátké době opět v našem výboru, což eh, obráží eh, význam tématu, který koordinujete již desítku let. Eh, já bych se chtěl zeptat na výměnu dat eh, se zeměmi eh, jihovýchodní Evropy. My jsme tady zaznamenali zhruba 600 lidí kteří mm, eh, odešli z jeho východní Evropy směrem eh, eh, na jih, do Turecka a tak dále. Jaká je kvalita výměny informací v tomto ohledu? Myslíte, že mm, to slouží jako prevence? Děkuji, paní Gomeš, minuta a půl. Vítejte, pane de Kerkhofe. Jak posuzujete sdílení informací a došlo v tomto ohledu ke zlepšení mezi členskými státy a ve vztahu k agenturám jako Europol, Eurojust, Frontex. A pokud jde o nezákonné obchodování zbraněmi, hovoříte o novém nařízení komise, ale my máme společnou pozici o vývozu zbraní a e, členské státy mohou, e, mohou sdílet ty informace e, tím, že budou tu společnou pozici implementovat. Takže nedochází tady k nějakému zdvojování úsilí. Já patřím k těm lidem, kteří zcela odmítají spojovat uprchlíky a žadatele o azyl e, přicházející po středozemním moři s teroristy. Ale víme, že situaci, situace v Libii je nyní jakýmsi rodištěm e, teroristů. A jak hodláte e, postupovat vůči tomu, jaké informace o tom máte. A nakonec pomáhají členské státy s koordinací e, e, například ve vztahu k Iráku a teroristům z Daesh dochází údajně k, k koordinaci s Tureckom o PKK a platí to také e, pro Saudskou Arábii a Katar. Děkuji, pan Demesmaker, prosím, minuta a půl. Eh, Děkuji, pane předsedo, a vítejte, pane Dekerkofe. Dvě krátké otázky. Po útoku v Paříži různé policejní aktivity ve Francii a Německu vedly k zatčení. Mimo jiné i eh, eh, zatčení Čečenců s ruskými pasy a také eh, přeživší policejní akce ve, ve Vě eh, byl Čečenec a zbraně, které byly eh, zabaveny přicházeli z Čečenska. My víme, že Čečenci také jsou aktivní na Ukrajině. E, teroristické akce na Ukrajině narůstají. Nebylo by tedy možné zapojit do mezinárodní spolupráce o potírání terorismu také Ukrajinu. A dále 22. dubnu v Bahrajnu proběhl e, workshop za účastí e, zemí zálivu o financování IS eh, z eh, zemí Perského zálivu nebo zeměmi Perského zálivu. Projevila se tam i starost vůči eh, Kataru a Saudské Arábii a tato rada pro spolupráci zemí Perského zálivu slíbila nějaká, nějaké angažmá ve věci. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, se chtěl pana Dekerchova zeptat eh, na eh, jmenné seznamy cestujících. Mám za to, že není správné chtít prodávat tyto záznamy v souvislosti s útoky na Charlie Hebdo já si myslím, že je velmi důležité za tak emocionální situace, v níž se nacházíme, abychom se podívali na eh, výrok výboru Libe tohoto parlamentu. Eh, jsme velmi zneklidnění v Evropě, když eh, hovoříme o špehování NSA a e, e, dalšími bezpečnostními orgány, například Spojeného království. Máme dvě otázky. Budeme revidovat e, protokoly o přístupu k údajům tajných služeb, abychom zabránili eh, podobným útokům, jakým byl útok na Charlie Hebdo a jaké záruky budou mít evropští občané, že eh, jejich osobní data nebudou využívány ke slídění. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Lochbírer. Děkuji, pane předsedo, a rovněž děkuji panu Kerchovovi za velmi zajímavou přednášku. Mám několik otázek, které se týkají nasazení eh, eh, ozbrojených dronů. Eh, v Dubnu americká vláda poprvé prohlásila, že v protiteroristickém nasazení drony zabila i civilisty, mimo jiné evropského občana Giovanni Laportu v lednu. Otázka je, zdali Evropská unie v tomto ohledu něco podnikla vůči americké vládě a zajímala by mě i vaše pozice k využívání ozbrojených eh, bezpilotních letadel v protiteroristickém boji. V parlamentu jsme v roce 2014 schválili velkou většinou usnesení požadující jasný právní rámec, kdy mohou být eh, ozbrojené drony eh, nasazovány. A tady by mě zajímal váš postoj. Za druhé, tisku se nyní dočteme, zejména v tisku ze Severní Afriky, že jednotlivé členské státy plánují zřídit eh, základny pro drony eh, v Maroku, Alžírsku a eh, Tunisku. Máte o tom informace? A pak je tady eh, silnější spolupráce mezi Arabskou eh, ligou a EAS v protiteroristických otázkách. A i tady moje otázka, zdali přesun evropských dronů do Severní Afriky je, tvoří součást této zesílené spolupráce. Děkuji vám. Pan Carver, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane de Kerchove. Um, pokud jde o vaše obavy z bezpečnostní situace, eh, týká se to i pana Snowdena. Eh, snažíte se tedy o eh, sdílení informací a těsnější spolupráci se, s tajnými službami. Jde také o technická, technické schůzy, schůze na Eurostu. Jde tedy také o spolupráci s tureckou tajnou službou. Státní zastupitelství tedy potvrdilo, že e, z Turecka byly předávány zbraně do Sýrie. Já bych to tedy chtěl zasadit do kontextu severoafrické krize z uprchlíky. Děkuji. E, děkuji, pane Deckerhofe. Dovolte mi, abych vám také položil otázku, která se týká PNR. E, data, která jsou sbírána společně s našimi americkými partnery. Údaje o pasažéřích, jak zaručíme, že tato data nebudou nějak zneužita našimi politickými oponenty. V mojí zemi, v Řecku, bohužel k takovým případům došlo. To je tady první otázka. A nyní mám ještě jednu otázku na srdci. Zmínil jste, že eh, musíme tedy zintenzivnit snahu eh, zaměřenou proti eh, protižidovským židovským a proti islámským tendencím. Mohl byste prosím analyzovat to, jak tyto snahy tedy eh, budou eh, ovlivňovat terorismus, kterému dnes čelíme a který páchají především islamisté. Děkuji a nyní má slovo pan Jurek. Děkuji, pane předsedo, velice děkuji za širokou a zároveň velice poučnou prezentaci. Rád bych vás poprosil o doplňkové informace k několika věcem. První je samozřejmě to, co nás nejvíce znepokoje, totiž to měřítko, v němž dobrovolníci odcházejí z Evropy eh, k Daesh. Jak si to vykládáte? Je to sociologický jev vynikající, vyplývající z typu té společnosti, z níž se rekrutují, anebo ta, jsou to akce, které jsou vědomě zaměřené na jejich eh, nábor. Eh, my máme informace na toto téma staré několik měsíců. Tam se zda dynamika výjezdů je pořád stejná, nebo zda jich méně nebo víc. Co se dá k tomu říci? pak eh, velký, velmi důležité je, kdo ty výdaje, výjezdy organizuje. Zda to jsou jakýsi emisaři eh, islámského státu, a, eh, nebo zda to jsou celé sítě v Evropě, které vlastně hm, se orientují na trvalou teroristickou činnost v Evropě. A konečně hovořil jste také o preventivních opatření ohledně těch, kdo se vracejí, jako, kteří tam bojovali a vracejí se ale je, mm, má, existují už nějaké metodické e, výzkumy o tom, jak se ti lidé chovají po té, co se do Evropy vrátili? Děkuji, pan Bašír. E, děkuji za tuto příležitost. Já bych chtěl eh, se, se smutkem říci, že vaše úsilí dosáhne velice málo. Podle mého je to, jak kdybyste se snažili pastu znovu nadspat do, eh, do tuby. Jako kdybyste chtěli dát dohromady sklo které, z vázy, které se roztříštilo udělali jsme blížní, Blízkému východu to tež, co jsme udělali Německu po druhé světové válce, Maršálův eh, plán. Kdyby se tohle nebylo udělalo, tak Německo by dnes eh, bylo zkrachovaným státem. Když se podíváme na státy, jako je Afganistán, jako je Libie, Irák a Sýrie, pak eh, vidíme tady nedostatečnou ústřední vládu. Chybí policie, armáda, eh, která by kontrolovala extremisty a teroristy. Proto je musíme tyto složky vybudovat. Podívejte se na případ Pakistánu. Loni, protože tam byla armáda, protože tam byla policie, tak eh, opravdu začali bojovat proti teroristům a talibanci prohrávají a stát vyhrává. A dokud neposílíme eh, stát, budeme odsouzeni k neúspěchu. Já velice chválím vaše úsilí, měla by pokračovat, ale bez toho, co jsem řekl, neuspějí. Děkuji pana Kirchové, eh, to bylo pozitivní, co tady zaznělo, tak můžete k tomu něco říci. Já vám mnohokrát děkuji. Děkuji také za ty velmi zajímavé dotazy, které jste položili. Projdu je postupně a pokusím se eh, poskytnout stručné odpovědi. Několikrát jste se ptali na hrozbu infiltrací, eh, infiltrace tedy do sítí migrantů. Já si myslím, že bychom tedy měli oddělovat eh, tyto migranty a krim, eh, trest, lidé páchající trestnou činnost. Eh, jsou to často lidé, kteří se snaží najít lepší život nebo lidé, kteří skutečně potřebují mezinárodní ochranu. To je tedy jejich cílem. Co se děje v Líbii? Co o tom vím? Já mám tedy ty informace, že islámský stát Daesh je zapojen do e, obchodování s lidmi, je to totiž důležitý zdroj jejich příjmů, je to prof, e, zisková činnost, to znamená, že jsou tedy zapojeni do této činnosti, e, eh, inkasují za e, každou osobu, pět tisíc lidí. Já si tedy domnívám, že eh, v tuto chvíli, jak správně řekl jeden člen tohoto výboru, je, tedy představují hlavní riziko ti tzv. zahraniční bojovníci, kteří mají občanství Evropské unie. Nemusí využívat sítě nelegálních migrantů, protože již mají evropský pas. A proč potřebujeme PNR, je právě eh, te, tento důvod eh, eh, Oni mají pra, eh, pravé platné cestovní eh, dokumenty, mohou jet například na dovolenou do Turecka a potom přejít hranice do Sýrie. Eh, to znamená, že nejsou v hledáčku tajných služeb a já si tedy myslím, že to je ta důležitá věc, tyto zahraniční bojovníci. Nicméně pokud jde o tyto zahraniční bojovníky s evropským občanstvím. Musíme se tedy eh, na ně zaměřit, i pokud jde o Frontex. Z historických důvodů jsme tedy Frontex, agenturu Frontex, eh, budovali jako takzvaný první pilíř, to znamená, že eh, Frontex se zabýval pouze toky migrantů a ne bojem proti trestné činnosti hraniční hlídky eh, ve členských státech se zabývají bojem proti trestné činnosti, migranty, legálními, nelegálními. To znamená, že jsme posunuli nebo zrušili ty eh, pilíře. Eh, I CSP už funguje trochu jinak a musíme tedy použít komunitární metodu. Frontex tedy sbírají, sbírá osobní údaje a já si myslím, že Europol a Frontex Frontex by co možná nejrychleji měli uzavřít dohodu o spolupráci, která by umožnila sdílení informací, protože to je velmi důležité, když se podíváme na situaci ve eh, středozemní moři. Musí tedy sbírat eh, eh, údaje o lidech, pokud zjistí, že tedy někdo z Istanbulu je tedy na příslušném seznamu, je potřeba tyto informace spojit a musíme zamezit tomu, aby eh, se takovýmto způsobem vydělávaly miliony eh, dolarů obchodování s lidmi. Nicméně bližší informace o tom v tuto chvíli nemám. Pokud jde o Interpol, to byla otázka pana Tanoka. Eh, využívání těch červených karet. Eh, členské státy jsou velmi obezřetné, pokud jde o eh, červené karty. Jde o to, aby se citlivé informace tedy nedostávaly ke všem Ehm, může, mohou tedy využít různé způsoby, jak omezit eh, příjemce dotyčných informací. Samozřejmě, že se můžeme podívat na používání červených karat, pokud budeme mít eh, důvod domýšlet se, že eh, jsou tu nějaké politické důvody při neup- automatickém neuplatňování pravidel. potřeba spolupráce s Tureckem, Iránem a Ruskem naprosto souhlasím. Jakmile tedy dokončíme eh, jednání o jaderném programu s Iránem, eh, je tady potřeba posílit tyto vztahy, posílit aktivitu na tomto poli. A pokud jde o Rusko, tak to je samozřejmě téma, na které můžeme mít různé názory v souvislosti s bojem proti islamskému státu. A Turecko je samozřejmě velmi těsný partner v těchto souvislostech. Další otázka. Eh, Balkán. Já v tuto chvíli nejsem schopen vám poskytnout správnou odpověď. Já fyzicky tedy eh, neeviduji tyto údaje, eh, nicméně až pojedu na Balkán, tak se na to zaměřím, protože bychom se měli na tuto hranici eh, zaměřit. Vy jste zmínil 600 lidí nebo možná ještě víc. Já jsem byl velmi pozitivně překvapen kvalitou pracovníků v Kosovu, v Bosně Hercegovině, v Srbsku. Byl jsem velmi pozitivně překvapen

Zjistil jsem, že navzájem velmi těsně spolupracují, že ta spolupráce velmi dobře funguje, nicméně pokud jde o kvalitu zpravodajských informací, tak na to vám v tuto chvíli nemohu poskytnout přesnou odpověď. Pokud jde o otázku paní Gomeš, to znamená sdílení informací, k určitému zlepšení tu došlo. Já zítra budu mluvit na radě a mám hovořit o tom, jestli členské státy si více vyměňují informace s Europolem a s Eurojustem. Mohu říci, že ano, e, objem sdílených informací se zvětšil, já to velmi vítám. Pokud jde o nelegální obchodování se zbraněm, zbraněmi, tak musím říci, že členské státy e, mají různé standardy, pokud jde o vyřazování vojenského materiálu. Někdy je to velmi jednoduché. Pokud si koupíte vyřazenou zbraň, e, můžete ji opět tedy uvést do oběhu a rádi bychom tedy v celé Evropě zvýšili, zpřísnili prav pravidla, zvýšili standardy. Eh, volám tady po nařízení, ne po směrnici eh, ta směrnice by postupovala příliš eh, pomalu, to znamená, že bychom byli rádi, kdyby tom, k tomu byly, bylo přijato nařízení. Pan Demesmáker se ptal na Ukrajinu. To je samozřejmě velmi ožehavá věc. Pokud se ptáte na teroristické bojovníky. Samozřejmě, že je to tak, že někteří eh, evropští občané se připojují k jedné nebo druhé straně v rámci ukrajinského eh, konfliktu. Eh, my jsme se tady bavili o otázce terorismu s ukrajinskou stranou a za dva týdny se opět sejdeme s ukrajinskými kolegy a budeme řešit to, jestli se můžeme v této věci posunout dál. Pan Kuzo, eh, PNR. Pan eh, PNR řekl, že by možná bylo možno zabránit, nebo že by tím nebylo možno zabránit útoku v Paříži na Charlie Hebdo. Možná, že už jste mě slyšel o tom hovořit dříve před útokem na Charlie Hebdo, že jsem prosazoval PRN. To znamená, že si myslím, že by nebylo spravedlivé, kdybychom využívali pařížský útok proto, abychom uh, se přimlouvali za PRN, ale e, nebylo by ani dobré, kdybychom útok na Charlie Hebdo využívali opačně proti PRN. E, PRN nepotřebujeme kvůli útoku na Charlie Hebdo, ale je to jediný způsob, jak tedy evidovat cestu, e, informace o cestujících. Pokud jde o útoky dronů, tak to je velmi komplexní otázka a já bych byl velmi rád, kdybych s vámi o tom mohl hovořit ještě někdy jindy, pokud o to budete mít zájem. E, v tuto chvíli mohu poskytnout pouze velmi zjednodušenou odpověď během tří minut. Já si pamatuji, že v loňském roce se e, tomu Evropská služba pro vnější činnost věnovala v souvislosti s Radou pro bezpečnost. Nevím, jestli tady je tady oficiální stanovisko pro použití dronů. Eh, nejde o drony eh, eh, jako o nástroj, jde spíše o to, jak a kdy ty drony používat při útocích. A tady už se tady nacházíme v kontextu eh, ozbrojených konfliktů, mezinárodních ozbrojených konfliktů a to je samozřejmě eh, diskuze, kterou vedeme a již mnoho let, především za eh, prvního prezidenta Bushe, jsme tedy měli takovýto přístup v rámci globální války proti terorismu. Měli jsme různé nástroje, my jsme tehdy tedy začali takzvaný Eh, dialog s ministerstvem zahraničí Spojených států a snažili jsme se tedy eh, argumentovat, pokud jde o použití práva v ozbrojených terori, ter, eh, konfliktech. Nejsem si tedy vědom toho, že by byla uzavřena nějaká dohoda eh, nebo nějaký, že by byl nějaký způsob, jak tedy eh, použít Tunis, Maroko nebo Alžírsko jako základnu pro eh, drony. Možná, že některé drony se používají k pozorovatelským účelům, ne jako útočné zbraně. Taková, takovéto zařízení, pokud vím, je eh, v severním Nigeru, ale ne v těch třech zemích, které jste zmínili vy. Eh, pokud jde o posílání zbraní do Sýrie, tak v tom, o tom nemám žádné informace. Eh, já tedy s touto službou mám pravidelné kontakty, pokaždé se s nimi scházím, když jsem v Turecku. Je to služba, která má mnoho informací o tom, co se děje v Sýrii. Pokud jde o tendence zaměřené proti židům, proti islámu a terorismus, myslím si, že přímá souvislost tady není. V rámci radikalizace se tedy může stát, že takovéto tendence jsou jednou z příměsí a může to některé lidi svést k tomu, že tedy pocitují odcizení, frustraci a že se uchýlí k násilí, ale není to jediný faktor. Je to pouze určitá příměs a nemyslím si, že eh, si můžeme zastírat, že eh, tu je tedy nárůst antisemitismus, údaje z Francie jsou jednoznačné, v Belgii eh, je to tak, že po, počty lidí, kteří odcházejí z těchto důvodů, jsou vysoké a budou tedy růst a kromě toho si musíme uvědomit, že někdy tedy e, útoky na židy probíhaly právě proto, že to byly židé, což je nepřijatelné. To znamená, že ve Francii se diskutuje o tom, jestli bychom měli používat pojem uh, islamofobie, jestli by to tedy mělo být na stejné úrovni jako antisemitismus, je to jiné, protože úča- útok na židy uh, je daný tím, že útočíme na, na židy, že jsou židi, ne- neútočíme na ně, protože tedy uh, vyznávají židovské náboženství, s islamofobií je to trochu jiné ale stále je, je to tedy velmi znepokojový jev v Evropě. E, v některých státech e, se odehrávají demonstrace typu Pegida. Víme, že tu tedy jsou nálady zaměřené proti muslimům, proti Arabům a v této souvislosti je velmi důležité, abychom se snažili najít ten nejlepší způsob, jak tuto záležitost řešit. A pokud jde o prevenci radikalizace, tak k tomu řeknu jednu věc. Vítám práci ehm, paní místopředsedkyně, ne, pan, pana místopředsedy Timmermance, pokud jde o tuto věc. Pokud jde o ty zahraniční bojovníky, tak určitě by tato záležitost vyžadovala více času, abych to mohl dopodrobna vysvětlit, abych tedy mohl vysvětlit, jaký je postup eh, nabírání, postup radikalizace těchto lidí. Sociální média v této souvislosti hrají stále větší roli. V Belgii je to tak, že eh, Belgie má nejvyšší počet lidí, kteří odešli do Iráku a Sýrie a je to tedy tím, že jsou to salafisté, kteří, pro, mm, kteří dělají nábor. Eh, Belgičané, kteří odešli do Sýrie a Iráku, pocházeli eh, ze, z oblastí, kde tady působila šaria v Belgii a druhá Druhá vlna eh, těchto lidí, kteří tam odešli, byla spíše nabírána prostřednictvím internetu, sociálních médií. Eh, někteří eh, tedy v Belgii byli na, vybízeni k tomu, aby prostřednictvím Facebooku a prostřednictvím dalších sociálních sítí nabírali svoje kolegy, svoje známé. Zda ten jev narůstá nebo ne, ohledně potenciálních teroristických bojovníků. Někde se to snad stabilizovalo, jako je Belgie a Británie. Nezastavilo se to ve Francii ani v Německu. Tudíž asi se nám zatím to ještě nedařilo zarazit tento potok, tento prout, ale alespoň to nějak omezit. A konečně, pan Bašie, pokud jde o nedostateč, nedostatečnou zprávu, ano, souhlasím, že jsme asi mohli udělat více po začátku arabského jara a e, je třeba více investovat do e, reformy bezpečnostního sektoru. Hodně se angažujeme v tomto smyslu s Tunizany, aby přetvořili svůj e, bezpečnostní aparát. Je třeba někdy začínat od začátku, prosazovat právní ptát, eh, vypracovávat inteligentní politiku. To si přeje vláda. Sešel jsem se i eh, s předsedou Evropské rady a myslím si, že Evropská unie je hodně připravena pomáhat. Eh, nedá se to teď momentálně dělat v Líbii, ale to bude určitě velká výzva v nadcházejících letech. Mnohé jiné státy potřebují právě v oblasti reformy bezpečnostního sektoru větší pomoc. Děkuji. Paní Fatiga bych ještě si přála něco říci. Bude to velmi stručné. Já jsem se ptala na Rusko, Irán a Turecko, ne, ale ne, Nejelo se, nejednalo se o požadavek na větší angažovanost, spíše dotaz na to, jaká je situace teď. Já jsem nemyslela, že bychom se měli nějak hlouběji nebo více angažovat. Some on, one comment on... Pokud se k tomu můžete jenom jedním slovem vyjádřit. Kdybyste mohla, prosím vás, říci přesně, co tím myslíte, ta současná situace, současný stav věcí, pokud je o Irán a Rusko celé jsem nepochopil. With Russia, very... Eh, s Ruskem je to velmi jednoduché. Eh, uvádím příklad vyhlášky nebo zákona o zákazu přechodu z Afganistánu. A když mluvíme potom o nutnosti zapojit i Rusko do protiteroristických opatření, pak to bylo něco jaksi opačného v tomto případě, než co jsme čekali. Pokud jde o Irán, to byla čistě zvídavost. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jaká je možnost zajistit si pomoc Iránu při podpoře menšinových skupin, jako jsou, e, e, jako jsou chasítě, jako jsou křesťané v Iráku. Iráku. No, to byla velice konkrétní otázka, bych si myslela. Já sám s Iránem momentálně nemám co společného ve své práci, takže těžko na to, co dokážu odpovědět. My se samozřejmě snažíme od premiéra Iráku získat inkluzivnější politiku, čili vše, co bychom tak by mohli udělat. Ale já nejsem nijak napojen na vyjednávání o jaderném programu, abych mohl říci, že na okraji se vedou i takovéto diskuse. Ale vzhledem k tomu, že je to velká priorita všech jednání, pak si myslím, že asi to zaujímá nejvíce času. Ale já jsem tady mohl vyjádřit pouze svůj osobní názor. Až se tohle eh, vy, vyřeší, pak se budeme moci zabývat i tím, o čem jste říkala. To byl mimoře, mimochodem dobrý nápad. Pokud je o Rusko, Russia, Pokud je o Rusko, já jsem také hovořil se svým protějškem v Rusku a oni jsou eh, členy GCTF a je velmi zneklidňuje vývoj Daesh. A tento vztah eh, se musí dále prohlubovat. Není to tak jednoduché, jak to bylo předtím, než vypukla ukrajinská krize. A proto jsem to takto řekl ale myslím si, že do jisté míry, do značné míry se shodneme v hodnocení Dajiš a v tom, jak nás to zaklidňuje, zneklidňuje. A to se týká vlastně i Afganistánu. Děkuji vám mnohokrát, pane Dekerchove. A patrně víte, že toto je vlastně další krok v našem dialogu. Mnohokrát vám děkuji, že jste sem přišel a těšíme se příště. Thank you. I would like to announce the colleagues that the next item, which is... Příští bod programu informace eh, návštěvu do Teheránu bude eh, projednáván v rámci neveřejné schůze.